Předseda výboru předsedů podle pravidla 105 odstavce 6 mě informoval o tom, že konference předsedů výboru nepředložila žádnou námitku vůči doporučení výboru Jury, že bychom se tedy neměli postavit proti aktu v přenesené pravomoci. Pokud do 24 hodin žádná politická frakce nebo minimální počet poslanců se nepostaví proti, tak to bude považováno za schválené, jinak se o tom bude hlasovat. Doporučení je k dispozici na internetových stránkách plenárního